Szanowni Państwo, zaczynamy nasz... E, Dámy a pánové, zahajujeme e, naši schůze. Zahajněte si prosím pěkně vaše sluchátka. Začneme s naším odpoledním programem. Začínáme od... Začneme bodem osmým protože eh, ten jsme nestačili probrat eh, před obědem. Je to zpráva eh, z návštěvy delegace výboru Envy do Polsko. která bude předsedat. Byl tam pan John Leinen, paní poslankyně Morkenen, paní Lena McEwen a Jolanta Evinilimia Hypner. Mám tady stručné stručné sdělení. Polsko přebírá po Maďarsko na dalších šest měsíců od 1. července 2011 předsednictví v Evropské unii. A v té době bude se konat mnoho akcí eh, velice významných pro Evropskou unii, které se budou okonat za polského předsednictví. Výbor pro eh, životní prostředí eh, veřejné zdraví se eh, byla v Polsku v květnu a tam se sešla ze zástupci polské vlády, polského sejmu, senátu a také s nevládními organizacemi, jakož i s novináři. Hovořilo se o prioritách, které budou předloženy polským předsednictvím během druhého pololetí roku 2011. Delegace se setkala s velice dobrým přijetím a vyjadřuje uspokojení v souvislosti s tím, jak otevřeně se hostitelé Eh, k ním postavili a také jaké pohostinství jim poskytli vláda, Sejm i Senát. Diskuse byly konkrétní, konstruktivní a plodné. Během těch diskusí se hovořilo o následujících tématech. Polsko se chystá velice dynamicky na převzetí předsednictví a to i v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin delegace eh, se ujistila, že polská strana se velmi aktivně eh, angažuje při těchto přípravách a že opravdu jde o to, aby to další pololetí bylo úspěšné. Hovořilo se o nejdůležitějších tématech, eh, které budou se probírat eh, v oblasti, kterou zajímá výbor pro životní prostředí během příštího půl roku. Pochopitelně, že eh, to bude otázka odpadů elektronických, elektrických eh, a také samozřejmě se bude hovořit o záležitostech spojených se zdroji energie a bude také se dále jednat podle eh, cestovní mapy, která byla nedávno schválena a která se týká úspor, tak aby se snížila spotřeba uhlí do roku eh, 2002 Samozřejmě, že se hovořilo také o přípravě eh, OSN v Dorbanu 2016 a také příprava na konferenci 20 plus, pardon, Rio plus 20, což bude summit, který se bude konat po 20 letech opět v Rio de Janeiro. Eh, polské předsednictví zahájí jednání také o budoucím víceletém rozpočtu Evropské unie a o reformě společné zemědělské politiky. Delegace se mohla přesvědčit o tom, že polská strana si velice přeje aktivně spolupracovat s Výborem pro životní prostředí v průběhu polského předsednictví. Tolik sdělení a teď eh, se chci zeptat, zda někdo eh, z přítomných eh, poslanců se přeje zúčastnit diskuse. Paní Jolanta Hybner, ta byla členkou delegace a paní Radvila Mikuleněné, která byla rovněž ve Varšavě. Velice děkuji a nejprve bych ráda poděkovala těm kolegům, kteří si udělali čas během volného týdne. To byl takzvaný zelený týden a během příjezdu do Polska, když byli v Polsku, tak samozřejmě se nemohli věnovat svým voličům ani pracovat v interskupině, takže chci poděkovat členům delegace. Opravdu velice srdečně jim děkuji za to, že se té návštěvy zúčastnili. Konaly se eh, schůzky během tří dní eh, s třema ministry, s ministerstvem, ministrem zdravotnictví. Paní ministrině nám předložila priority na celé předsednictví a poukázala na problém stárnoucí Evropy Evropy a jaké způsoby řešení bude navrhovat. Rovněž upozornila na velmi specifickou situaci kojenců a malých dětí, protože i k tomu budou eh, předloženy návrhy během polského předsednictví. Doufám tedy, že to budou i náměty pro náš výbor, protože to má co dělat i s konkrétními produkty, které se uvádějí na evropský trh. A je to spojeno s problematikou eh, co do ochrany zdrojí a Eh, systematickou prací, aby se vyrovnaly šance na celé Evropě. Pak se konala setkání s ministrem životního prostředí. Ten poukázal na konkrétní záležitosti, jimiž se zabýváme, což je spojeno zejména se surovinami. Poukázal na nutnost eh, zdůrazňování recyklace a další životnosti různých zařízení. Dokonce byl návrh, aby jsme se pokusili najít právní řešení, aby byla taková konkurence vlastně v tom, aby se prodloužila životnost různých zařízení a přístrojů, které se používají i v domácnostech, protože to také často vede k tomu, že příliš využíváme suroviny. Dále minister poukázal na eh, energetiku, na obnovitelné zdroje a to i z hlediska toho, jak by eh, polské předsednictví eh, mohlo vystoupit za Evropskou unii na zasedání v, Darba, v Darbenu. Také eh, se konala schůzka s ministrem zemědělství. Ten rovněž hovořil o problémech, o tím, se bude předsednictví zabývat, zejména se jedná o společnou zemědělskou politiku a také Eh, se tady objevují určitá nebezpečí. Totiž pokud my budeme eh, otázku formulovat tak, že každá země bude mít svoji vlastní politiku ohledně GMO, pak by to mohlo vést k tomu, že by se tyto modifikované organismy eh, přesouvaly přes hranice bez kontroly. Stačí jednou kliknout myší a někdo prostě se může přihlásit, když žije se stovky kilometrů odtud. A to neznamená, že tedy by byla možná kontrola. Čili to jsou věci, jimiž bychom se chtěli zabývat. Dále se konala velice zajímavá schůzka s představiteli výboru Polského sejmu a senátu. Poslanci a senátoři vyjadřovali své obavy, mimo jiné spojené i s tím, jak Polsko bude reprezentovat evropské zájmy v Durbanu, otázky energetiky a konkrétně růst cen energií, zejména elektrické energie. Rovněž eh, poslanci a senáti se také vyjadřovali s obavami o, bez, pro, o obchodu eh, geneticky, modif, geneticky modifikovanými organismy přes hranice bez kontrol. A co s tím? Uskutečnila se také schůzka se zástupci Eh, nestátních, nevládních eh, organizací, jak tomu většinou bývá. Jsou to organizace, které mají co dělat s ekologií a ty obvykle více kladou důraz na přírodní záležitosti. A i tady vlastně příroda dominovala eh, v celém pojetí ochrany životního prostředí a příslušném hospodářském systému. Konala se tisková konference také, které se účastnilo mnoho lidí, ale zase tady nebyl příliš velký zájem o zásadní otázky. Pan předseda se snažil poukazovat na výsledky našeho výboru, čeho již dosáhla, eh, jak se vypracovávají společné návrhy během eh, práce parlamentu a Evropské rady. Za to novináři, přičemž nejenom polští novináři, nepříliš eh, rozlišují, kde po ehm, eh, na základě Lisabonské smlouvy, eh, kdo má jaké pravomoce a jak se dospívá ke společným návrhům. Určitě moje kolegyně se zdůrazní, se, se, se, se bude zabývat důležitou otázkou i atomové energie. Já to teď nechci už prodlužovat, čili já bych také chtěla poděkovat. Myslím si, že to bylo velice dobře um, připravená s, s, s návštěva. Myslím si, že se setkala s velice dobrou přijetím. Doufám, že našim kolegům se Varšava líbila. Doufám, že příště přijede více kolegů. Já budu velice ráda, když budu moci být jako hostitelka. Děkuji. Eh, Hybner. Děkuji mnohokrát, paní Hybnerová, a nyní dávám slovo paní Radvile Morkunajt. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych nejprve poděkovala eh, sekretariátu za úspěšnou přípravnou práci a děkuji také za srdečné přijetí, kterého se nám dostalo. Takovéto návštěvy před předsednictvím země jsou vždycky velice užitečné protože již předem eh, se můžeme tímto způsobem seznámit s prioritami předsednictví. K tomu přistupuje, že jsme se také sešli s, ministrem, s ministriní zdravotnictví Věrou Kopáčovou, která hovořila o možnosti kvalitního dětství. A hovoříme-li o dobrém, kvali- živ- plnohodnotném životě musíme uvažovat o prevenčních opatřeních, týkající se života našich dětí zejména eh, i pro děti, eh, kterým je nutno umožnit zdravý vývoj. Mm, to jsou všechno otázky, které si zasluhují naši pozornost. Také jsme hovořili o preventivních programech eh, s obzvláštním zaměřením na lepší komunikaci mezi členskými státy. Během našeho setkání s ministrem na ochranu životního prostředí jsme si vyměnili názory týkající se znečištění Balckého moře. V regionálním ohledu je toto obzvláště důležitým tématem a jak na to již upozornila paní kolegyně Hivnerová, také jsme hovořili o jaderné bezpečnosti. V tomto smyslu musíme hovořit jedním jazykem a vždy dbát na to, že se zřizují atomové elektrárny v blízkosti našich hranic. Merci beaucoup pour... Děkuji mnohokrát za vaše svědectví a než dám, než přejdeme k dalšímu bodu, a sice slyšení týkající se Bobalti, dovolte, abych vám oznámil, že zítra v 9.30 se koná slyšení týkající se úniku CO2, eh, zejména ve středoevropské oblasti. Eh, a bude se to konat od 9.30 do 11.30. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je bod 9, slyšení o zlepšení ekologického stavu Baltského moře díky zemědělským eh, trvale udržitelnějším postupům. A já hned vyzvu pana Olejničáka, aby zaujal místo za předsednickým stolem. A začneme určitým vstupem ze strany paní Sargorasy. Ano, Anna Rozbach také udělá takový úvod a pan Oleničák, takže dovolte, abych nyní předal slovo své kolegyni. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za to, že výbor pro životní prostředí zorganizoval toto slyšení. Balcké moře je jedním z velice žhavých ekologických témat v naší zemi, protože my máme pobřeží z Balcké moře. Když Finové hovoří o moři, pak míní Balcké moře, protože celé naše pobřeží je pobřežím Balckého moře. A já jsem si také všimla, že zde v Evropském parlamentu Balcké moře nepřitahuje zvláštní pozornost a také jsem si všimla, že je skutečně hodně kolegů, kteří neznají určitá základní fakta, která všichni známe u nás. Za prvé Balské moře po rozšíření poslední dekády je prakticky vnitřním mořem Evropské unie je krátký úsek pobřeží, který patří Rusku, ale všechno ostatní patří členům EU. Takže to, co se děje s Balckým mořem, je hodně v rukou Evropské unie. Zdá se, že lidé si myslí, že na severu Evropy je dobrá ochrana životního prostředí, že je respektován zákon a tak dále. Může být pro vás překvapením, že Baltické moře na severu Evropy je jedno z nejkontaminovanějších oblastí na celém světě a v Evropě. Také důvod je ten, že moře je poměrně mělké. Nejhlubší místo je 57 metrů, zatímco středomoří má hloubku víc než kilometr. Je to velká oblast sice, ale nemůžete z mapy potom odvodit objem vody, protože toto moře je podstatně mělčí než ostatní moře. Když si vzpomeneme na znečištění, tak lidé často myslí na nebezpečné chemické látky, které jsou také problémem, tak jak jsme si všimli dnes dopoledne, když jsme diskutovali o obsahu dioxinu v sledích a také v lososech. Potřebujeme opatření, jak snížit působení nebezpečných látek, včetně ropy. Ale největší hrozbou pro Baltské moře je eutrofizace. uprostřed moře vidíte velkou oblast, která je bez kyslíku prakticky. a je to největší oblast, kde dno je bez kyslíku, to je práce v Balckém moři a to je důsledek eutrofizace. To totiž znamená, že také rostou a kvetou řasy. Ještě další překvapení pro hodně kolegy je to, že důvodem eutrofizace, největším důvodem eutrofizace jsou eh, hnojiva ze zemědělství obsahující fosfor a duslík, dusík. To znamená, že my musíme změnit naši zemědělskou praxi, jinak nemá Balské moře žádnou naději. A tím bychom se měli zabývat také při reformě společné zemědělské politiky. Toto však neznamená, že bychom měli zastavit zemědělské obhospodařování půdy, ale měli bychom to dělat inteligentněji je velice zajímavé a dobré, že právě Polsko bude další předsednickou zemí EU. A rada se shodla na tom, že Polsko a Finsko by mělo právě změnit své zemědělské praktiky v souladu se s novou strategií pro Baltské moře. já jsem vyjednávala za Finsko tento program a tento program hovoří jasným jazykem a hodlá snížit eutrofizaci Balckého moře ze zemědělství Děkuji vám ještě jednou, děkuji Výboru pro životní prostředí za zorganizování zorganizování tohoto slyšení a já doufám, že zde získáme další nové znalosti o této oblasti a že budeme diskutovat o nových metodách, které bychom měli provádět tak, aby Baltské moře bylo čistší a zdravější. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní paní Anna Rozbach, prosím. Já budu hovořit dámsky. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, paní Asi za její zásadní iniciativu Domnívám se, že je to skutečně důležité. Já pocházím z naší oblasti, z oblasti Pobaltí pocházím z Dánska a tak, jak na to již um, upozornila má předřečnice, eh, vlastně celé Baltské moře bylo během eh, celé historie slaným mořem a e, před, ale zároveň se tady míchala s vodou sladkou. Voda vlastně cirkuluje a je velice snadné, aby došlo ke znečištění díky modrým řasám a také díky silnému snížení obsahu kyslíku. To je velice citlivá oblast. Já pocházím z rodiny, kdy byli všichni rybáři. Já jsem se vlastně narodila u moře a Eh, je tady celá, a dříve existovalo v Balckém moři celá řada různých druhů ryb. A ryba, eh, ryby se soustředily v této oblasti taky v oblasti tření a potom vlastně se vydávaly eh, zpět do teplejších vod. To znamená, že Mm, tady byla celá řada rybářů v této oblasti a mnoho z těch malých eh, rybářských flotil bylo ovlivněno chemickými podniky a také existencí nukleární elektrárny, eh, která eh, vlastně způsobila veliké ohřátí vody. A, a ryby v této oblasti eh, se často dostávaly na naše talíře. Tyto malé ryby byly požírány velkými rybami a velké ryby se odstly na našem talíři, jak už jsem to řekla. A je prakticky nemožné nemít eh, znečištění v této oblasti světa. Mm, takže co se týče mě, jedná se pro mne pro nesmírně důlež, o nesmírně důležité téma, i když tady neexistuje nějaký specifický zájem o životní prostředí, ale toto je skutečně otázka zdraví a ta by nás všechny měla zajímat. Samozřejmě eh, určité E, státy Evropské unie, tak nám to poukázala i paní asi. Mm, a prakticky celé Baltské moře e, je obklopeno zeměmi, které jsou členy EU. Je třeba, abychom vypracovali opravdovou strategii tohoto Baltského moře. A myslím si, že teď jdeme e, správným směrem v posledních 10-12 letech jsme učinili určitý pokrok díky eh, různým nařízením, která byla schválena v posledních třech letech eh, které se snažili, eh, protože jsme si uvědomovali roli a negativní působení pesticidů v přírodě, ale stále ještě se neaplikují ty nejinteligentnější metody a nejsofistikanější metody, o kterých hovořila moje předřečnice. Samozřejmě, že se snažíme realizovat určitá opatření, vzhledem k určitým územím snažíme se prostě snížit nebo používat jinak pesticidy, pakliže se působovat musí, anebo nahradit je něčím jiným, zejména když jsme v chráněné oblasti, jako se to týká mé oblasti. V roce 2003 jsme vlastně měli 5% takového území a měli jsme směrnici, která se týkala kvality vod a která měla chránit jezera, řeky a tak dále. Ale to všechno stále ještě nestačí, to jsme si uvědomili. A než jsme zaměřili skutečně mm, upřenou pozornost eh, na to, co by mělo být realizováno, Eh, myslím si, že si musíme uvědomit, že tady je skutečně určitá nálož, která se jakoby nachází pod tím mořem. Musíme si prostě uvědomit, že tam docházelo také eh, k tomu, že do toho moře se dostalo řada chemických produktů. Jak tedy se bude postupovat? A já, mě by zajímalo, zda někdo tady kolem tohoto stolu bude mít odpovědi na naše otázky a doufám, že bude mít zajímavou debatu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Rozbachová. A jako třetí nám nás uvede do tohoto tématu pan Oleničář, eh, poslanec a bývalý ministr zemědělství v Polska. Děkuji. Já velice děkuji za pozvání, za tuto iniciativu. Já jsem byl eh, zpravodajem pro zprávu o realizace strategie v oblasti Baltického moře. A v této souvislosti bych chtěl vyjádřit několik myšlenek. Já jsem eh, pracoval na té zprávě spolu s kolegyněmi a kolegy, kolegy eh, v Evropském parlamentu. Proto mohu tady si eh, několik poznámek a vyvodit několik závěrů. Je bez pochyby, že diskuse na téma situace v Baltském moři a celém regionu je velice důležitá. A to jak v kontextu ochrany životního prostředí, ale tak také eh, v kontextu koexistence a ehm, činnosti zhruba 100 milionů lidí, kteří žijí na březích eh, Baltského moře. Můžeme říci, že Baltické moře, jakožto prakticky vnitřní Akven Evropské unie by měl dělat, vytvářet spojnici mezi státy, které jsou eh, položeny mezi eh, kolem tohoto moře, ale bohužel tomu vždycky tak není. Balcké moře co do plochy není velké, je velice mělké a v podstatě ale naopak rozděluje jednotlivé země a přece, přitom víme, jak jsou obrovské disproporce co do kvality života eh, ve státech, které patří patří do regionu Balckého moře. Ta strategie byla eh, vypracována právě proto, aby se tato situace změnila. Prvním bodem je samozřejmě ochrana životního prostředí. Já tady nebudu říkat, proč je to velice důležité. Za druhé, eh, rozvoj životní úrovně v, er-, v regionu a to právě v kontextu těch rozdílů, které tady vidíme. Za třetí, růst eh, větší přístupnost a atraktivita tohoto regionu. Přece je to velice atraktiv, atrakč, přitažlivý režim pro turistiku a také z hlediska kultury, vědy a přitom tady nejsou žádné formy spolupráce v této oblasti. A pak samozřejmě je důležité zajistit bezpečnost a vůbec ochranu v tomto regionu, protože jak už jsem říkal, že je tam 100 milionů lidí a e, pořád je tady mnoho hrozeb, které vyplývají z fungování nebo bezprostředně vyplývají Eh, vyplývají přímo z moře nebo které v něm jaksi číhají. Na to už upozorňovala tady eh, paní, která hovořila předtím, jedná se o chemikálie, ale také jsou zapotřebí investice. Dejme tomu Nord Stream. A strategie byla mimo jiné vypracovaná i proto, aby bylo možné zvážit různé formy, jak zabezpečit takovéto investice pro případ krizí aby v rámci všech členských států pak bylo možné zahájit příslušné akce a abychom měli k dispozici také prostředky pro prevenci. Rád bych vás upozornil na to, že tato strategie v podstatě je dokumentem politického rázu, ale není nějak prakticky ukotvena tak, jak bychom si mnozí z nás přáli. Za prvé strategie pro region Balckých moří, stejně jako i tomu i v případě jiných makroregionů nemá svůj vlastní rozpočet a z toho vyplývá, že tady nejsou žádná akce, které by bezprostředně směrovaly z Evropské unie tady odtud z Bruselu a, ať už se to týká infrastruktury anebo konkrétně ochrany životního prostředí strategie tedy funguje vlastně eh, jakožto strategie, která schromažďuje všechny projekty, které se realizují eh, v jednotlivých členských státech. Já se domnívám, že to nestačí. A měli jsme také velmi e, seriózní diskuse v Evropské parlamenty a bohužel není tady většinová vůle v parlamentu, aby se vytvářely makroregiony e, jakožto e, určité jednotlivé politiky, které by potom pomáhaly fungování politice, politiky soudržnosti nebo jiných politik. Chtěl bych poukázat také na to, že realizace těchto projektů a to již v rámci abych tak řekl, politického business plánu vyplývá hlavně nebo opírá se hlavně o politiku soudržnosti. Co nám tady chybí, je spolupráce mezi jednotlivými sektory. Už se tady zmiňovalo zemědělství. A to zatím má nejdále k realizaci cílů, které jsou vytýčeny v rámci strategie pro makroregion Baltského moře. Znamená to, že v budoucnosti bude třeba podniknout celou řadu kroků, které by směřovaly k tomu, aby nejenom politika soudržnosti realizovala cíle vytýčené ve strategii pro region Baltského moře, ale především, aby zemědělská politika, politika spojená s, s rybolovem a nebo s turistikou a samozřejmě s infrastrukturou k tomu směřovaly. Momentálně totiž nám chybí dostatečná úroveň koordinace v rámci Evropské unie. Dámy a pánové, teď se na to podívám trochu z širšího hlediska. Jsem velice rád, že jsem měl možnost vyslechnout názory na téma jak plánů, ale jakožto člen výboru zemědělství také vím, že často jsou tady různá očekávání. A to se týká všech vlád a to i Polska. Čili vy tady poukazujete na věci, jako jsou pesticidy a na snahu omezovat používání umělých hnojiv, aby se to plně kontrolovalo. Ale bohužel to nejsou ta očekávání, kterou by zemědělská politika v praxi realizovala. Dnes hovoříme o reformě společné zemědělské politiky a proto by bylo vhodné i na toto poukazovat v kontextu budoucnosti a kroku, které je třeba učinit. Budeme teď rozhodovat o tom, jaké budou formy plateb a jak se budou vyplácet eh, zemědělcům přímé platby. A to je přímo vázané na ochranu životního prostředí a také na ta očekávání, která byla sformulována. Pokud tady budou eh, platby, které budou eh, poskytovat jednot, jednoduchým způsobem v přepočtu na hektar a nevezme se v úvahu taková vzájemná kontrola, která by tady měla být. To znamená, že farmáři, kteří dostanou podporu z Evropské unie, by se měli zavázat, že budou provádět zemědělskou politiku na určité úrovni a to s ohledem na všechny standardy spojené s ochranou životního prostředí, protože to odpovídá celoevropským zájmům. Teď mluvíme o Baltském moři a chci poukázat na velice velice důležité investice dnes i v budoucnosti. Nejenom, mám na mysli nejenom ty investice, tedy bavíme se o ochraně životního prostředí, které jsou a měly být spojené s bezprostředním sousedstvím v regionu Baltského moře. Často eh, se musíme dívat daleko dopředu. Když se podíváme na Polsko, pak eh, ve strategii Baltského moře musíme vzít v úvahu celou zemi, protože je velice důležité například, aby čističky odpadní vod tady také do toho patřily. To se týká trojměstí, to znamená tří velkých měst, Gdaňsk, Gdyně, eh, Sopoty, které jsou přímo u Baltu, ale týká se to i Varšavy. Je důležité, aby se to tež týkalo i Krakova, Slezska a dalších polských regionů, protože Baltické moře nakonec sbírá všechny toky a všechny eh, spodní vody a vodu ze všech řek, které které eh, plynou z Polska do moře. Tudíž eh, musíme tady udělat ještě hodně. A je rovněž velice důležité, na což poukazujeme ve strategii a v mé zprávě, aby eh, probíhala dobře spolupráce se zeměmi, které sousedí s Evropskou unii. To se týká Ruska, Běloruska protože bez spoluúčasti a spolupráce, bez eh, rámce pro spolupráci naše úsilí nebude dostačující a velice často prostředky, které vynakládáme na činnost, se potom promarní, pokud eh, stejným způsobem nebudou jednat i naši sousedé a pokud i oni nebudou investovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Olejničáku, a nyní se dostáváme eh, k první části našeho hearingu. Budeme mít tady, máme malou změnu programu jako první eh, bude hovořit první tajemník odpovědný za regionální politiku a politiku soudržnosti ze stálého polského zastoupení při Evropské unii. Prosím, madam, ujměte se slova. Set minut, Sedm minut, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A já se omlouvám za změnu programu. Já skutečně musím bohužel odejít za 10 minut a proto vás stručně seznámím s budou budoucími plány Polska, co by předsednické země s ohledem na strategii v Balckém moři a kolega bude hovořit o dalších aspektech v tomto ohledu. Chci také poděkovat panu předsedovi za to, že jsem dostala tuto možnost, že mohu prezentovat plány polského předsednictví. Jak možná víte, Polsko má zvláštní zodpovědnost v druhé polovině tohoto roku za revizi strategie Balckého moře a my se nalézáme ve velice zvláštním okamžiku. Již eh, jsme nyní dva roky v době, kdy se tedy strategie provádí. V posledních dvou letech to byl dobrý test eh, pro instituce a také pro zainteresované subjekty, tak aby naplánovali plány, a projekty a aby také začaly provádět první projekty, proto se domnívám, že čas je pro revizi velice vhodný. Já se chci zmínit o úkolu, jaký to je úkol a odkud pochází. Máme závěry rady z října 2009, kdy byla schválena strategie a tyto závěry rady hovoří o tom, že komise radě ke konci června 2011 předloží první zprávu o pokroku. Tato zpráva bude vydána tento týden v následujících dvou dnech. Ale již jsme předložili jakousi první zprávu z prosince minulého roku, kde se konstatuje, že v průběhu polského předsednictví by se měly odehrát politické diskuse, které by měly být základem revize. Proto polské předsednictví stanoví rámec pro politickou debatu v Radě EU a také bude, znovu oživíme skupinu pra- přátel předsednictví, která pracovala za švédského předsednictví. My se hodláme zaměřit na strategii Baltského moře jako takovou a nechceme zde eh, hovořit o makroregionální strategii, protože tím se bude zabývat Evropská komise ke konci roku 2013. Dojde tehdy k vyhodnocení přidané hodnoty makroregionální koncepce a také tato koncepce bude vyhodnocena. Polské předsednictví se zaměří pouze na strategii pro Balské moře, již jsme udělali určité přípravné kroky od počátku tohoto roku. Také jsme zahájili konzultace na národní úrovni, ale také s členskými státy. A to jsou nejenom členské státy z makroregionu, ale také mimo rámec tohoto regionu. Účelem toho by, všeho bylo, abychom předložili určité nápady, které hodlá Polsko předložit pro revizi a toto by mohlo být posléze předmětem revize. Šlo především se také seznámit s očekáváními členských států v této otázce. Tak jak vidíte, my spolupracujeme s Evropským parlamentem. Není to první slyšení, kterého se zúčastňujeme. Před měsícem se již podobné slyšení konalo, také se snažíme spolupracovat s výborem regionů a konzultovat s regionálními orgány. Důvodem pro revizi je především zpráva o prokroku od komise, kterou očekáváme s velkým zájmem. Mimo obecného pokroku má tato zpráva také obsahovat určitá doporučení vyvozená z provádění strategie v posledních dvou letech. Já doufám, doufám, že dokument nám ukáže, co v rámci strategie funguje dobře a co by mělo být zlepšeno. Když vycházím ze současných konzultací, tak si myslím, že z těchto diskuzí můžeme vyvodit následující klíčové aspekty, určité klíčové aspekty. Obecný závěr je ten, že eh, revize by se, měla zamě, by se měl zaměřit na eh, zprávu a neměl by se měnit obsah ačního plánu. Klíčové aspekty, které byly vyhmátnuty jsou následující. Za prvé je to posílení koordinace sektorálních politik, což by přispělo ke strategii. Současná situace, jak již bylo také řečeno, je taková, že většina činností se odehrává v rámci politiky soudržnosti a od politiky soudržnosti se očekává příliš mnoho, ale zdá se, že tak, aby strategie byla skutečně účená, pak by se měla snažit zapojit také adekvátní příslušné odvětvové politiky, jako je doprava, životní prostředí a tak dále. Další aspekt je ten, že potřebujeme transparentnější monitorovací systém, tak abychom měli srovnatelná data a také jde o to, aby celá strategie lépe fungovala. Proto bylo tady navrženo stanovení cílu, tak jako se to děje ve strategii pro Dunaj. Dále jde o posílení koordinace strategie. Jde o to, aby strategie byla výrazně vidět jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni. My musíme posílit uh, vedení tohoto procesu a my musíme také vytvořit síť spolupráce mezi regionálními, národními a evropskými orgány. Na závěr chci se zmínit o budoucí práci. My se my předložíme doporučení, která budeme vyvozovat ze zprávy Evropské komise a také předložíme určité návrhy na zlepšení strategie a hodláme o tom diskutovat také s radou v rámci skupiny přátel předsednictví. My doufáme, že tento text bude schválen v druhé polovině listopadu a posléze bude také odsouhlasen na Radě pro obecné záležitosti. Poté, co uděláme, vykonáme tento úkol, tak doufáme, že naši dánští kolegové eh, jejíž předsednictví se koná po polském předsednictví, převezmou tento úkol a budou provádět doporučení a také provedou aktualizaci celé strategie. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkuji eh, paní Janě Held a teď eh, má slovo další eh, polská zástupkyně, paní Kateřina Bědřická. Ta zastupuje generální inspektorát pro ochranu životního prostředí v Polsku. Děkuji sedm minut eh, má paní na vystoupení. Polsko jsem bylo pozváno jakožto největší znečišťovatel eh, Polského moře. Ale, na začát, eh, ale já se k tomu ještě vyjádřím později. Strategie je jedním z nástrojů pro podporu realizace předpisů, jako je strategie, pardon, směrnice, strategie a Helcom proto bych ráda hovořila o všech třech iniciativách, strategie, směrnici i o Helkomu, což je baltský plán činnosti. Nejdůležitější kroky, které eh, dělá Polsko, je na státní poklad eh, po program pro čistění vod. Je to 40 5 milionů investicí a vybudovali jsme 37 eh, čističek a více než 100 se modernizuje. Hlavně to byly investice do čističek, aby měly větší propustnost a zároveň, aby se modernizovaly technologické procesy. Finanční náklady eh, zatím v roce 2008 až 2009 dělaly skoro 4 miliardy zlotých. A důležité je, že díky tomuto příležitosti přístupu. Ekologické otázky se rozvíjejí i můžeme, eh, o tom svědčí i to, že ekologické zemědělství eh, k 31. 2009 eh, jsme měli mnoho tisíc, asi 15, o 15 více ekologických producentů. V roce 2008 ekologické zemědělství provádělo 15 206 výrobců, což bylo o 20 25 více zase než v roce 2007. Polska podtrzymuje. Polsko e, dodržuje své závazky, které se týkají toho, aby do konce roku 2014 byly realizovány všechny předpisy HELCOM, doporučení HELCOM. To se týká e, restrikcí co do používání polyfosforečnanu do 0,1 fosforu v pracích prášcích ve spolupráci s ostatními baltskými e, státy. Chceme zachovat funkce toho tohoto unikátního ekosystému. Proto máme teď síť eh, pobaltských zón, které jsou chráněné. Chráněné oblasti, je to v rámci Natura 2000, je to u moře a 24% eh, polské mořské plochy už vlastně eh, spadá do chráněné oblasti. Teď ohledně toho, co bylo řečeno na začátku, že Polsko je největším znečišťovatelem Baltského moře, závěr chci poukázat na to, že v celku, co se týče eh, fosforu a eh, dusíku, eh, samozřejmě Polsko přispívá hodně, protože na čtvereční kilometr Polsko je ale až třetí, co se fosforu týče a pátý, co do dusíku mezi ostatním. Ale co se týče hodnot přepočtu na obyvatele, tak Polsko nejméně znečišťuje ze všech států v tomto regionu. Nezávisle na to, že eh, tady je eh, poměrně málo těchto látek v přepočtu na jednoho obyvatel. Polsko si je vědomo toho, že je to celkově velká zátěž fosforu a dusíku eh, a negativního vlivu na Baltské moře. Já jsem tady hovořila už o určitých krocích a ty by se nerealizovaly, pokud by prostředky, které máme k dispozici z rozpočtu Evropské unie a také technická pomoc pro koordinátory prioritního programu tady nebyla. Musím se také zmínit o nordických eh, finančních institucích, které také věnovaly prostředky na realizaci Balckého akčního plánu. Musím zmínit také prostředky z programu Bonus. Já už eh, jsem tady hovořila o programech, které se realizují a eh, plánujeme další kroky v krátké perspektivě. A z dalšího časového hlediska musíme zmínit synergii tří nástrojů, to je směrnice, strategie a balský akční plán. Podle Samozřejmě, že na mořské životní prostředí Baltského moře budou důležité klíčové projekty, které jsou prioritní. Nejdůležitější pro um, úspěch celého, všech těchto kroků a v zájmu dobré kvality mořské vody je spolupráce v regionu a co největší politická angažovanost právě během tohoto předsednictví a také během dalších dalších předsednictví ve prospěch Balskému moře. Děkuji. Děkuji bardzo, koleżance. Mnohokrát děkuji naší kolegyně paní Kateřině Bědřické. A, a nyní dáváme slovo panu Davidsovi, který zastupuje generální ředitelství regionální politiku. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem našeho DG děkuji vám jako výboru za uspořádání tohoto slyšení. Trošku jsem změnil svůj plán, protože jsem nejdříve chtěl dát obecný úvod před jednotlivými specifickými řečníky, ale ti již hovořili, tak nevím, zda-li mám opravdu obecný důvod dát. Jak jste již slyšeli, tak životní prostředí a Baltické moře, kvalita jeho vody nám leží na srdci my jsme schválili závěry, které by měly řešit ekologické změny v Baltickém moři. Tak, jak i vaši kolegové v roce 2006 Intergroup navrhli, komise dospěla k, rychle k názoru, že to, co potřebujeme, není nový ekologický plán, ale potřebujeme integrovanou strategii pro celý region Balckého moře. Takže všechny čtyři pilíře, to je trvalé udržitelné prostředí, prosperi, prosperující prostředí a bezpečné prostředí a také ochranný eh, pilíř, to všechny tyto pilíře jsou součástí této strategie. My musíme oslovit občany této oblasti a ukázat jim, že opravdu pracovat ob, obecně na všech čtyřech pilířích je důležité pro tuto oblast. My v komisi jsme byli překvapeni velice pozitivním ohlasem a také velkým nadšením pro tento přístup. Viděli jsme zde pozitivní odezvu na všech úrovních, od místních přes vnitrostátní úrovně až po královskou úroveň. Na minulém roce v Talinu jsme měli 550 účastníků na prvním výročním fóru pro baltskou strategii a letos v říjnu budeme mít další fórum v Gdaňsku a očekáváme více účastníků. Ale toto všechno není všechno. E, musíme se pohnout od slov k činům. Naše oficiální zpráva bude vydána zítra. My v této zprávě ukážeme, že děláme celou řadu opatření, že hodně se děje v rámci celé strategie a v celém prostoru Balckého moře. Chci zmínit několik z nich. V oblasti ekologie máme projekty, tak bychom také snížili dopady lodní dopravy. Máme také projekty projekty týkající se zmírnění dopadu klimatických změn. To také hodláme snížit eh, únik nebezpečných látek a také chci zdůraznit, že budeme mít také e, projekty v oblasti zemědělství a které se budou týkat především používání hnojiv a také produktů živočných, živočišné výroby. Nejde o to, abychom postupovali ze zhora dolů, ale jde především o to, abychom podporovali podpořili eh, Združení farmářů, aby předložili své vlastní návrhy tak, aby oni navrhli, jak mohou lépe trvale udržitelně hospodařit a tak eh, zachovali dobré životní prostředí v moři. My také jsme rádi, že s Helkomem velice dobře spolupracujeme. Helkom stanovuje standardy pro životní prostředí v této oblasti. Ale musíme také e, pracovat na akčním plánu pro Balské moře. Byly stanoveny cíle a tyto cíle budou dále diskutovány a budeme také je posuzovat v souvislosti s prací Helkomu. Nemá smysl vymýšlet něco nového. A pokud se týče budoucnosti, tak myslím si, že jsme dokázali, že strategie je dobrá, ale nyní budou, eh, bude zahájeno provádění projektů a to bude výhodné pro celou oblast. Je velice důležité, abychom měli objektivní revizi a systematickou revizi strategie. A z tohoto důvodu komise vytvořila task force, kde jsou členy, zástupci členských států a také koordinátoři prioritních oblastí, kterých je celkově 15. A tato pracovní skupina eh, bude zpracovávat cíle a také bude eh, navrhovat určitý koncensuální postup. Jde o to, abychom všichni spolupracovali a koordinovali naši činnost. To je to nejdůležitější. Pan Olejníček nám, nás také velice podporoval formou své zprávy. Já chci také zdůraznit, protože my máme tři známé ne, ne více, ne více peněz, ne více eh, evropské legislativy a evropských institucí, protože máme tyto tři ne eh, již dva nebo tři roky, tak to neznamená, že bychom neměli žádné zdroje. Eh, ta oblast má 50 milionů euro na rozvoj strategie. Hodně peněz je již účelově alokováno a v budoucnosti také budou více zaměřeny na provádění strategie. My spolupracujeme s komisí a také pracujeme na tom, aby například doprava, e, životní prostředí, zemědělství, podniková sféra, výzkum, aby všechny tyto oblasti vytvářely politiku pro celou EU, ale také, aby e, měli integrovaný přístup k baltické oblasti. Máme před sebou hodně práce. Komise je pouze koordinátorem a možná hybatelem, ale klíčové pro nás je, že je důležité, aby především jednotlivé subjekty v, přímo v regionu dobře spolupracovali a doufám, že toto povede také k dobrým výsledkům. Děkuji. Merci, euh, monsieur Sweet. A teď Tady máme zástupce pana komisaře Simkase. Dobré odpoledne. I my bychom vás chtěli pozdravit. Jsme velice rádi, že, jste, eh, že jsem pozvali i zástupce ředitelství dopravy, protože tady v výboru pro životní prostředí hovoříme o věci, která je nám velmi drahá, protože to nemusí být věci protichudné. Doprava je zásadní pro naše společnosti, ekonomiku a mnozí řečníci už se zmiňovali o zvláštním významu dopravy v Balckém moři, protože ta vlastně spojuje všechny státy kolem tohoto moře. Ale konkrétně bych vás chtěl požádat, abychom se zamysleli nad věcí, eh, která eh, vyvolá určitý zájem, a to je nadcházející nařízení týkající se síry Doprava, jak už jsem říkal, spojuje lidi, má to význam pro celou společnost a my nechceme dopravu e, nějak snižovat, ale nemůžeme zakrývat oči před skutečností, že doprava má i své problémy a má negativní dopady, což způsobuje její struktura, ale také emise E, e, e, zácpy ve městech, na silnicích, to je věc, kterou známe z každodenního života. Myslíme si, že vodní, mořská doprava, námořní doprava je velice výhodná doprava a tu bychom měli aktivně podporovat. A to je zejména zajímavé pro Baltské moře Eh, David už o tom hovořil podrobně. Jsme velice rádi, že doprava je důležitou součástí strategie, o které se tady hovořilo. Ale má to i svoji negativní stránku. Tady myslíme konkrétně eh, v emise do ovzduší síry. A je to velký problém, protože Baltské moře spolu s La Manche a spolu se Severním mořem byl už dávno e, označen za oblast s nízkými e, emisemi síry. Plavidla musí e, využívat technologie, které jim to umožňují, protože právě toto moře je zvláště zranitelné. To nebylo jen tak rozhodnuto, to má mnoho důvodů. V roce 2008 globální komunita v Mezinárodní námořní organizaci rozhodla, že bude eh, eh, globálně dělat přísnější předpisy a to právě proto, eh, jaké nebezpečí představuje obsah síry v pohoných hmotách plavidel. Dnes se eh, spalují odpady a tato pravidla vyznamenala, že od roku 2020 a dále na celém světě eh, by se spalovaly pohonné hmoty, které by byly čistší, ale zvláště čisté pohonné hmoty se budou spalovat v té oblasti, která je vyhlášena za nízkoemisní vesnice do Sýry. To je pozitivní. A jsou tady přímo miliardy pozitivních dopadů, které toto rozhodnutí může v nadcházejících letech přinést. Týká se to nákladu na zdraví, zdravotnictví, na životní prostředí. Američtí zástupci, s nimi jsme se setkali nedávno na významné konferenci v Norsku, nám říkají, že podle jejich názoru ta skutečnost, že Spojené státy eh, dezignovaly oba své prostředí jako kontrolované z hlediska emisí síry, ušetří asi 6 tisíc lidských lidských životů ročně. To zní dobře, ale eh, teď tedy, eh, co se týče komisaře pro dopravu, to všechno má své náklady. Podle propočtu se ukazuje asi 60 až 80 nárůstu eh, nákladů na pohné hmoty pro lodní dopravu. To bude znamenat, co to tedy dále představuje. Představuje to také riziko, že se zase vrátíme k jiným druhům dopravy. A přitom my si myslíme, že nářadní dop- námořní doprava je výhodnější, že je čistší a proto bychom chtěli, aby tady byly pobítky, aby náklady se převážely méně kamiony, méně železnicí a spíše po moři. Ale protože porostou náklady, tak je tady značné riziko, že konkrétně nákladní doprava by se zase mohla vracet na silnice a to nechceme. Takže tady máme velice klasické dilema. Majitele lodí, a to tady nechci skrývat, tvrdě lobují a Jana už tady byla, myslím, že vy jste tady také byla už na nedávném slyšení v tomto parlamentu. A e, tam jsme slyšeli velké obavy ze strany majitelů lodí, protože ti si myslí, že to by mohlo být e, obrovské mít obrovský sociálně, ekonomický i ekologický dopad, který si nepřejeme. V této situaci jsem, a já jsem velice rád, že mohu říci, že alespoň v komisi to funguje docela dobře a pan Potočník a pan Kalas, tedy komisaři pro životní prostředí a dopravu, spolupracují na tom, aby se realizovaly nové předpisy pro Evropskou unii. Teď tady máme totiž globálně jasný standard, který se vztahuje na všechny členské státy a na všechna plavidla, eh, která se plaví po Baltském moři. Ale my musíme z toho učinit eh, nástroj, abychom aktualizovali stávající eh, směrnici síry a aby byla prosaditelná. Doufáme, že se nám to podaří ještě před letními prázdninami nebo brzy brzy poté. A tuto aktualizaci směrnici chceme doprovázet novým mezinárodním standardem a toolboxem, který by podpořil domácí dopravu a toto odvětví a buď, bude několik alternativ. Buď si koupíte eh, pohonné hmoty eh, s nízkými emisemi síry a bude to drahé. A nebo další alternativa, budete dále spalovat eh, špinavé pravidlo, ale, vy, ale budete používat čističky výfukových plynů. A to by byla myš, možnost pro členské státy s omezeným vy, financováním z EU, aby se přizpůsobili novým předpisům. A rovnou chci říci, že my si myslíme, že eh, LNG je daleko efektivnější, protože tedy, to, je, to se snáze čistěji spaluje. Ale to je klasický problém, co je dřív, slepice nebo vejce, protože ještě proto nemáme infrastrukturu. A lidé, myslíme se ale, že to vyřešíme tím, že budeme podporovat počáteční investice do eh, infrastruktury, která by byla neutrální co do konkurence a která by umožnila vytvořit, postavit zásobní podmínky na eh, kapalný plyn LNG. A myslíme si, že riziko ehm, tady je, ale výhoda převažuje. A musíme tedy pomoci, aby odvětví mohlo investovat do nové technologie, která si myslím bude dobrým základem pro další rozvoj eh, národ, námořní dopravy eh, a zejména v balském moři. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám, pane Strotmane. Euh, A nyní se chci zeptat, zdali se někdo chce něco zeptat k této části. Není tomu tak. A nyní se dostáváme k druhé části. Baltické moře jedno z nejvíce znečištěných moří na světě. Co se s tím dá dělat? vítá mezi námi pana Michaela Dorkina, který je ředitelem a také spolupracuje v Helkomu, což je Komise pro čistotu Balckého moře. Prosím, máte slovo. Oui. Nous vous invitons ici. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Chci poděkovat vašemu výboru za pozvání sem a za to, že tady mohu hovořit za Komisi pro ochranu na mořského prostředí v Balském moři. Také bych vám chtěl předat eh, pozdravy naší předsedkyně našeho výboru, která bohužel nemohla přijet. Ve své prezentaci se zaměřím krátce na to, co by se mělo dít v budoucnosti. Toto není snadný úkol zodpovědět tuto otázku. Já budu hovořit o významu Balckého moře, co je Helkom, také se zaměřím na náš politický rámec, jak hodláme zlepšit ekosystém Balckého moři. Na začátku chtějí všechno dát do globálního konceptu. E, Balské moře má 1,5 mořské plochy a také 0,5 světového obyvatelstva zde žije. Toto se odehrává na březích moře, které je zranitelné, citlivé a také dochází eh, k velkému nárůstu teplotu a také se voda velice málo vyměňuje. Takže když se něco dostane do vody, tak se moře ozdraví až za 30 let. A také tady máme v praktické moře. Mořské prostředí je také ohlozeno eutrofizací. A v poslední době se třikrát zvýšilo eutrofizace a je to daleko více než severním Atlantikem. Nesmíme zapomínat na to, že také tady máme 5 milionů, 5 miliard euro, které vlastně Balské moře pro obyvatele představuje. Ale v Balském moři dochází k velké eutrofizaci, dostává se do vody hodně fosforu a také eh, dusíku a to také znamená, že dochází k růstu e, řas a tak koupání v tomto moři se stává nepříjemným. Také jsme dnes hovořili o vysoké e, úrovni dioxinu v rybách. To znamená, že některé ryby by se z Balckého moře vůbec nemohly jíst. My také víme, že přezimují u nás na pobřeží Baleckého moře ptáci a dochází také k úniku ropy, což je pro ně vysloveně negativní. Já chci se zmínit o organizaci, kterou představuji. HELCOM, Helsinská konference, je mezinárodní organizace, kde je členy devět členských států a Evropská komise a řeší různé e, ekologické problémy. HELCOM je řídící orgán pro ochranu životního prostředí v Balckém moři. Často ji známe pod pojmem Helsinská komise. E, tuto komisi, konvenci pro, e, podepsalo vše všech devět členských států. Je to komise z roku 1974. V posledních letech spolupracujeme také s Evropskou komisí a je to hlavní eh, tvořitel politiky v od roku 2010 také eh, se podílí Helkom na implementaci strategie pro Baltské moře. My si také uvědomujeme, že nemáme pouze silné, ale také slabé stránky a také máme určité nevyřešené problémy. A z tohoto důvodu ministerské setkání Helkom v Krakově 2007 schválilo akční plán pro Balské moře, o tom jste již hovořili, a akční plán e, e, navrhl řešení situace. Akční plán také se zaměřuje na čtyři rozhodující věci. Eutrofizace, nebezpečné látky, ochrana biodiverzity a také chemické látky. Tak Máme další také strategii pro balské moře a jsme velice rádi, že balská strategie bude revidována je dobré opravdu koordinovat naši činnost a také více o akčním plánu dojdete našich, na našich webových stránkách. Ale jak můžeme vyřešit uh, situaci v Baltském moři, my musíme pro léčení znát především zdravotní stav pacienta. A tím jsme začali při zpracování akčního plánu. Vytvořili jsme celkové hodnocení ekosystému zdraví Balckého moře a původní hodnocení hodnocí, hodnotí mořské pobřeží a mořské prostředí a zde byly také schváleny nové opatření jak zlepšit zdraví ekosystému. Zpráva hodnocení se zabývá obdobím přes implementací plánu a proto z toho můžeme vycházet jako ze základní platformy. Původní hodnocení hovoří také o antropogenních eh, činnosti, která dopadá na Balské moře. Tady vidíte, že dochází k porušení eh, rovnováhy, ekologické rovnováhy Balské moře. Tady to vidíte na tomto slajdu. Lidská činnost eh, má své dopady na celé moře a vidíte to ve žluté, oranžové a červené barvě. Je jediný a část, která není tak zničená, je záliv Botnia. Znečištění především se týká jak povrchové vody, tak i vody při dně a e, především jsou zničeny pobřežní oblasti. Máme zde především zde vidíme eutrofizaci, která je nejzávažnějším problémem a ohrožuje kvalitu vody a také neumožňuje využení moře v, po rybolovné stránce. Je třeba zlepšit stav vody v Balckém moře, ale toto bude také velice nákladná záležitost. A nyní několik slov o postupu. Jedná se o implementaci Baltského akčního plánu. Víme, že jedna věc je dohodnout se na mezinárodní úrovni, co je třeba dělat, ale aby to bylo možné udělat efektivně, je třeba, aby se to realizovala na národní úrovni. A proto eh, máme eh, národní implementační programy, zejména v oblasti eutrifizace a e, nebezpečných látek. A v minulém roce se konala schůzka ministrů v Moskvě a tam jsme také provedli revizi těchto národních programů, kde byly zjištěny dobré příklady a oblasti, kde je třeba další pokrad. Dále bude třeba vyhodnotit efektivitu e, opatření, zda se cíle dosáhly a v případě potřeby stanovit další akce bude se to dělat také eh, v souvislosti s příslušným rámcem EU, včetně rámcové direktivy o vodě a hlavně směrnici o námořní strategii. A neměli bychom zapomínat, že by se vyřešily nejaktuálnější problémy, což je eutrofizace. Zejména je třeba podniknout taková opatření, abychom dosáhli dobrého statutu eh, stavu Baltu do roku 2016, co se týče eutrofizace. A jenom několik eh, příznivých příkladů z těch, eh, které se týkají revize národních implementačních programů a také, co se dále dělá eh, v rámci Baltského akčního plánu. Některé byly uskutečněny i při finanční podpoře Evropské unie. Jsou to velké investice do zpracování odpadních vod. Tady už jsme slyšeli o polském programu, ale také je to Petrohrad, Riga, Ščečin, Kaunas a mnoho dalších měst, jak na pobřeží, tak i v povodí. A dále pracujeme na šíření znalostí a jak může Helkom přijat standard, který byl ještě přísnější, než je příslušná evropská směrnice. Napří, eh, eh, pak máme také eh, národní předpisy, které byly přijaty ve Švédsku a v Lotyšsku a brzy to bude v Polsku, aby se postupně odstranili eh, ze saponátu fosfor. A také vidíme, že Evropská unie se teď chystá přijmout příslušnou legislativu. Dále jsou tady nové předpisy, které se týkají vypouštění odpadních vod z eh, osobních lob a zase to je v rámci úmluvy Marpol, ale k tomu zase jsou nutná zařízení v přístavech a to by zase mělo být vybudováno v roce 2013, nejpozději do roku 2015 a tady spolupracujeme s pěti nejvýznamnějšími turistickými přístavy. Potřebujeme lépe vědět, co se také děje se nebezpečnými látkami v Balckém moři a dostáváme to také prostřednictvím prostřednictvím jednoho z projektů, které spolufinancuje Evropská unie. Kromě eh, těchto látek. Spolupracujeme i na dalších věcech, které se týkají také eh, biodiverzity a mm, rizik mm, a nesmíme zapomínat na to, že kromě vše evropských programů a projektů, do nich jsme se zapojili, také úzce spolupracujeme eh, s sousedy a v, s ostatními členskými státy Helkom. Konkrétně jeden projekt se zaměřuje na Rusko a pobřežní oblast eh, Petrohradu a Kaliningradu Bělehradu a to se také dělá na základě eh, pro finanční podpory i z Evropské unie. Já nebudu ukazovat několik dalších eh, eh, slajdů a přejdeme k závěrům, protože vy máte ty slajdy před sebou, takže vidíte, které akce jsme, jak, jak jsme zjistili, jsou nejdůležitější a kde budeme potřebovat další pomoc. Abych to uzavřel, rád bych řekl, že eh, podle našeho přesvědčení je důležité uplatňovat řešení, která jsou šitá vždycky na míru. Potřebujeme řešit konkrétní problémy, které se týkají zranitelnosti Polského moře. Potřebujeme politické nasazení a na podporu implementace eh, programů z nejvyšší politické úrovně, například eh, summit baltských států, který se konal v únoru 2010. Tam byly čelní představitelé státu a vlád, to bylo velmi důležité. Potřebujeme širší dialog všech zainteresovaných stran, o tom jsme uslyšeli od předřečníků. Vypracovává, rozvíjíme tento dialog i s Helkomem, zavádíme nová fora pro orgány v oblasti zemědělství, životního prostředí, rybolovu a pomoce a podobně. Dále jsme velice rádi, že Evropská strategie pro eh, po Balské moře umožňuje platformu takového průřezu krizového dialogu. Také si myslíme, že je třeba, aby bylo financování pro konkrétní projekty a rovněž jsme potěšeni, že už se tak děje že jsou k dispozici nové finanční prostředky a nové finanční nástroje na regionální úrovni. Nesmíme zapomínat na přeshraniční znečišťování. Kromě pobřežních států jsou tady jiné státy v povodí, které nejsou formálně členy v Helkomu a které budou potřebovat také další pomoc, aby se zlepšila životní prostředí. Myslíme si, že tohle bude velice důležité i pro nadcházející polské předsednictví a že to vše povede k dalšímu ozdravění situace situace v Balckém moři. Děkuji a doufám, že kolegové z Balckého a Finského ekologického institutu mě potom ještě doplní, co se týče utrefy. Děkuji mnohokrát. Nyní dávám slovo panu Gustafsonovi, který je pracuje jako vědec ve Stokholmském institutu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání mezi vás. Náš ústav Baltic Nest je výzkumná instituce, která má také partnery ve Finsku a Dánsku a já řídím tím švédský ústav, který je z části financován švédskou vládou a hlavním cílem je podpora Helkomu a také EU, pokud tyto dvě instituce potřebují výzkumné znalosti či znalosti z oblasti výzkumu pro svá politická rozhodování a rozhodnutí. Já se dnes zaměřím na to, jak Balské moře vypadá dnes a jak vypadalo před sto lety a jak doufáme, že bude vypadat v budoucnosti. to je to, co již jsme slyšeli v minulosti. Eh, řasy zeleno-modré jsou nyní obrovským problémem v Balském moři. V posledních 15 letech to vypadalo tak. Docházelo prakticky k obrovskému růstu a květu každý rok. Když jsme to počítali, tak to vyšlo, že se v minulém století zvýšil jejich výskyt až devětkrát. Tak to vypadá obecně s řasami. A tady se také jejich produkce, reprodukce zvýšila třikrát. Toto vede také k tomu, že filamentis alče se vyskytuje v pobřešních vodách a je snížená viditelnost a to, to má také dopady na rybí populaci a podobně. Pak je tady ještě další dopad řas, že když klesnou ke dnu, když zemřou, tak spotřebovávají kyslík. A jak jsme také slyšeli, tak eh, velice dlouho trvá, než se voda v Balském moři vymění, takže potom opravdu se stále rozšiřují oblasti mrtvého dna a to se za poslední rok, eh, tato oblast se zvýšila šestkrát. Toto číslo je komplikované, ale to, co tady vidíte, to jsou sedimenty, které můžete měřit a nahoře tady vidíte to, že se se sedimenty děje něco, co se v minulosti nedělo. A nyní jsme dostali nové údaje z projektů, které ukazují, že stav Balckého moře je úplně něco nového, co tady za celou dobu existence Balckého moře nebylo. Takže proč to tak vypadá? to jsou naše antropogenní zátěž. Zelež, zelená je zátěž nutrienty, tedy Balckého moře nutrienty. Paradoxem je, že ve většině zemí či ve všech zemích se začala zátěž snižovat již před 30 lety. A zásadním způsobem se tato zátěž snížila, ale vidíte nadále černou křivku, což je odhad biomasy, tedy letní odhad biomasy řas a tato biomasa se pouze stále zvyšuje její objem. Důvodem je, že v Baltickém moři dochází k velkým časovým posunům. Takže, abyste dokázali predikovat, eh, jak zmírnit eutrofizaci a dopady eutrofizace, tak musíme mít modelové nástroje, které to dokáží popsat. A to je to, co děláme v naší organizaci Baltic Nest zpracováváme modely a máme také systém na podporu rozhodnutí, který to systém má jednotlivé složky, ale snaží se posuzovat stav Balckého moře holisticky, celkově. A to je také model, který je součástí plánu eutrofizace pro Baltské moře a tady o, posuzujeme, kolik fosforu a dusíku můžeme nadále vypouštět do Baltského moře a přitom musí být zachováváno zdravé životní prostředí. A nyní budoucnost. I když dnes to vypadá špatně, tak v budoucnosti se to zlepší. Samozřejmě dochází k určitému spoštění, ale jestliže zvládneme řídit zajistit vypouštění nutrientů. Tady máte takovou modelovou situaci vypouštění nutrientů, potom zelená křivka klesá. To znamená, jestliže splníme e, akční plán pro Boltské moře, pak se situace zlepší. Jestliže se nám to nepovede, pak může dojít k tomu, že černá křivka bude nadále růst a jestliže se nám věci vymknou s rukou, tedy z naší kontroly, takže potom může eh, nastat vývoj podle modré křivky a životní prostředí bude úplně špatné. A my máme za úkol mít eutrofizaci pod kontrolou, ale bude to chvilku trvat. Ale pak tady máme ještě další komplikaci ve formě klimatických změn. Toto se řeší teprve v poslední době v takzvaném bonusovém programu. Tam máme velký projekt EcoSupport, a to, na tom se podílí Švédsko, Finsko, Německo, Estonsko, Polsko a Dánsko. Tady se snažíme brát v potaz také různé výhledy Mezinárodního panelu pro klimatické změny a říkáme si, jaký dopad dopad budou mít klimatické změny na Balské moře a na eutrofizaci. A to, co vidíme, vy to tady nevidíte úplně dobře, ale je tady vidět, že oteplování pravděpodobně povede k větší eutrofizaci, která se bude více projevovat, ale toto bychom měli vyložit tak, že snížení nutrientů bude vyvo- vysloveně důležité. A na to nesmíme zapomenout. Takže závěry jsou důvod důvody, proč Balské moře vypadá tak, jak vypadá, je antropogenní činnost. Není to beznadějný případ. Země na pobřeží Balského moře mohou snížit zátěž Balského moře a lze zlepšit kvalitu vody v Balském moři, ale bude to chvilku trvat, než se systém opět ozdraví. A je třeba vidět, že snížení zátěže bude ještě důležitější v druhé polovině tohoto století, až také na Baltské moře dopadne klimatické oteplování. Děkuji. Děkuji, pane Gustavsone. A nyní k nám pohovoří pan Sapoknutil, který je pověřen pracovat na Ústavu pro ochranu životního a Úřadě pro ochranu životního prostředí ve Finsku. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za to, že vám zde mohu prezentovat problémy Balského moře a především také zátěž Balckého moře, nutrienty z oblasti povodí a jaký existuje potenciál na snížení zátěže nutrienty, tak, aby se Balcké moře dostalo do lepšího stavu v následujícím desetiletí. Zde vidíte zátěž nutrienty za každou zemi a tady vidíme jednotlivé zdroje a chci obrátit vaši pozornost na červenou a zelenou barvu. Červená barva ukazuje bodové zdroje, především z městských aglomerací. To znamená, že to jsou odpadní vody z měst a to zelené, to jsou také zdroje pocházející ze zemědělství a já budu hovořit především o snížení potenciálu či snížení znečištění z těchto dvou zdrojů. V minulých letech jsme hodně prováděli v oblasti úpravy odpadních vod. A tady vidíte, z čeho se dosáhlo za posledních 40 let, pokud se týče zátěže fosforem z komunálních odpadních vod. Celkové snížení je více než 25 tisíc tun a ta modrá čárka ukazuje, to je celková dnešní zátěž fosforem, která pochází ze všech zdrojů. To znamená, kdyby se v minulých letech nedělalo nic, tak abychom snížili dopad komunálních vod, potom by vlastně obsah fosforu byl téměř dvojnásobný ve srovnání s dneškem. Tak, jak řekl kolega Gustavsen, tak snížení zátěže v minulých letech bylo značné, i když to, to zatím ve stavu vody v Balském moři nevidíme ale přesto se nám podařilo snížit obsah nutrientů v komunálních vodách, ale v mnoha zemích podél Balského moře máme v této oblasti ještě hodně práce. My jsme také spočítali pokles fosfů obsahu fosforu a dusíku a tady vidíte tato čísla v jednotlivých zemích, včetně Běloruska, které také spadá do povodí Balského moře. Celkový potenciál snížení v těch červených sloupečkách, tento potenciál je poměrně vysoký ve srovnání se současným stavem fosforu či obsahem fosforu, takže my bychom mohli snížit obsah fosforu ještě o 20%. To by bylo technicky možné. Akční plán doporučuje aby veškeré úpravny komunálních odpadních vod e, dosáhly 90% snížení obsahu fosforu. Ale toto také přesahuje cíl, který stanovuje směrnice EU, ta hovoří o 80%. Dosáhneme-li 90%, pak budeme mít vlastně 10% snížení. Cíl Helkomu je důležitý pro všechny země na pobřeží Balckého moře. Co to se týká dosíku, tak tady není situace tak dobrá. Je důležité se na tento sektor zaměřit, protože když snížíme zatížení odpadních vod, dusíkem, pak to povede k velkým výsledkům. A tady vidíte zátěž fosforem Balckého moře, to jsou údaje z roku 2006, ale v současné době je úroveň stejná. To znamená červená část, to je současná zátěž a Zelené je to, co předpokládá akční plán. Modrý sloupek ukazuje, o kolik bychom měli zátěž fosforem snížit, tak abychom splnili cíle plánu. Tak, aby se do roku 2021 ekologická situace vody v Balském moři zlepšila. Tady máme celkový potenciál, kterého můžeme dosáhnout, jestliže zlepšíme kvalitu úpravy odpadních vod. tak abychom splnili cíle akčního plánu, tak musíme snížit zátěž ze zemědělství o 5 tisíc tun každoročně. A toto je stejná informace pro dusík a také v, u fosforu můžeme dosáhnout velkého snížení, především při úpravě komunálních odpadních vod. U dusíku je, tedy u snížení dusíku je nejdůležitější snížit ob, obsah dusíku v zemědělství. Takže několik slov o minulosti zátěže ze zemědělství v minulých letech. So, uh... In this slide. Tady na tomto slajdu ukazujeme koncentrace fosforu a dusíku eh, v severním Baltském moři od roku 1950 až do roku 19, eh, pardon, 2010. A vidíte, že koncentrace začaly stoupat prudce hned po druhé světové válce. a co se zároveň dělo e, v zemědělství. Po druhé světové válce se začaly více používat chemické, e, chemická umělá hnojiva. Tady máme e, celkovou produkci fosforečné hnojiv na báze fosforu a vidíte, jak to stoupalo po druhé světové válce. Hlavní důvod, proč došlo k tomuto vývoji, spočívá v tom, že před druhou světovou válkou eh, eh, cyklus eh, živin, objev živin byl víceméně uzavřený, protože přirozené hnojivo se používalo tedy živočišný odpad. Ale pak se začaly používat umělá hnojiva a ten přirozený cyklus byl takovým způsobem přerušen. Došlo k oddělení výroby živočišné a rostlinné, proto um, přírodní hnojivo už se nepoužívalo jako hlavní hnojivo v rostlinné výrobě. A tady tyto sloupečky nám ukazují, jak to vypadá eh, s fosforem a dusíkem v celké spádové oblasti Baltí eh, v přepočtu na obyvatele eh, nebo v souvislosti s množstvím obyvatel. A v pravé části vidíme zase obsah fosforu a dusíku eh, v živočišném hnojivu v oblasti Pobaltí. Takže si dovedete představit, jak obrovský je tady nárůst eh, této zátěže živin poté, kdy se začaly široce využívat, používat umělá hnojiva. A dnes, eh, vzhledem k tomu, že živočišná a rostlinná výroba jsou v podstatě oddělené, pak veškerý hnůj, přírodní hnojivo, které se vyprodukuje na živočišných závodech, se nemůže používat jako eh, hnojivo, protože vlastně ta výroba je vždycky koncentrována jinde. A čili vlastně by se nedaly používat tímto způsobem už přírodní hnojiva. Proto ve spádových oblastech, ve části spádové oblasti vlastně je hnůj pouze odpadem, který je úplně už oddělen od eh, oběhu živin. Pak je tady jedna věc, eh, kterou také stále více pozorujeme. Totiž po druhé světové válce během posledních 50 let eh, stoupla spotřeba masa výrazně. Před 50 lety jsme všichni jedli jenom asi polovinu množství masa v porovnání s dnešní spotřebou. A čím více jíme maso, tím větší oblast proto potřebujeme. A většině západních zemí včetně Finska a Švédska, 70 až 80 oblastí, kde se pěstují krmiva, eh, se právě používají, se právě na nich se tedy pěstují hlavně krmiva pro živočišnou výrobu. Abych eh, uzavřel eh, toto sdělení o zemědělství. Sniž, Eh, sněžová, eh, eh, cíle pro snížení této živo, zátěže nutrienty můžeme pokládat za velké výzvy, protože zároveň Předpokládáme, že celková poptávka po potravinách poroste minimálně o 50 do roku 2050 a zároveň klimatické změny způsobí, že eh, budou příznivější podmínky pro zemědělství v některých částech eh, po Balti. Eh, předpokládáme, že budou dále růst teploty a také srážky a to povede k tomu, že se stále více budou vyluhovat živiny, zejména v zimě. Můžeme počítat s tím, že v budoucnosti ještě více porostou ceny potravin a samozřejmě, že to bude dělat větší zisky pro zemědělství. A za takových okolností je těžké samozřejmě předpokládat, že by eh, se méně lidé věnovali zemědělství v povodí po Balti A největším problémem pro zemědělství globálně je eh, pokles v zdrojích fosforu. Čili, aby bylo vůbec možné eh, kdekoliv na světě pokračovat v zemědělské praxi, bude třeba recyklovat fosfor daleko efektivněji, než se tak děje dosud. A i to pravděpodobně povede eh, ke snížení vyluhování fosforu do Balckého moře. Petoslav, Děkuji, pan. Děkuji vám. To bylo velmi zajímavé sdělení. A myslím si, že si dokážeme představit, že v budoucnosti bude zemědělství méně používat dosika, že se vlastně vrátí ke svému primárnímu modelu využívání půdy. Paní Morganajte má dotaz, prosím. Labai ačiū visiems pranešėjim už tikrai išsamius pranešimus. Děkuji. Děkuji všem zpravodajům, bylo to nesmírně zajímavé. Je škoda, že eh, tady, nebyla velký, že tady nebyl velký počet poslanců. Eh, vyslechnout si ta čísla skutečně z profesionálních úst expertů je nesmírně důležité. My velice často vedeme tady v parlamentu diskuse, které vedou k tomu, že eh, Baltské moře není, eh, vys, eh, prohla, není vyhlašováno za, nejz, nez, na, za nejvíce znečištěné moře, ale vlastně veškeré údaje proto tady hovoří. Když se podíváme na prvotní i sekundární znečištění, eh, ke kterým dochází v určitých časových odstupech, eh, podíváme se, že tady například leží i nálože z druhé světové války ještě. Eh, k tomu všemu mm, tady tudy vede ještě plynovod Nord Stream. Všichni jste zmiňovali program bonus 167 a čísla jsou skutečně znepokojivá. Vědci konstatovali, že genotoxicita se v poslední době zvýšila eh, a enormně vzrostla v posledních desetiletích. Proč? Možná, že to souvisí s tím, že mořské dno je vlastně měněno na základě mm, stavby tohoto pipelineu Nord Streamu eh, a staré vrstvy se sekundárním znečištěním jsou tím způsobem také ještě více odkryty. Možná, že práce, které byly zahájeny v roce 2005 v souvislosti se stavbou Nord Streamu, nepostupovaly zcela podle pravidel došlo možná k určitým porušením. Mohl by tady, mohla by tady existovat určitá souvislost mezi těmi skutečnostmi, o kterých jsem se zmínila, a mezi výsledky výzkumů eh, těch programů Bonus a Walterfish Třetí státy jsou také problematické. Řekli jste tady, že dochází k velmi intenzivní spolupráce s Běloruskem, Ruskem a Kaliningradskou oblastí, když někteří věci varují před tím, že Rusko Někteří věci jsou znepokojeni tím, že Rusko nechce pustit naše experty do svých výsostných vod a nenechá je tam dělat žádné odběry vzorků a jejich výzkumy. Na druhé straně tady máme celou řadu Eh, programů, eh, jako například ropné platformy, zejména v Kaliningradské oblasti. Máme tady tedy, jak řečeno, tyto programy, ale neexistují tu žádné programy, například eh, týkající se omezení škod anebo úhradu nákladů za možné vzniklé škody. Kromě toho jsme nesmírně znepokojeni tím, že v Kaliningradské oblasti se plánuje stavba nové atomové elektrárny a pro její chlazení by se měla použít voda z tamnější řeky, která se vlévá do Baltu. A to by také bylo podle nás problémem, protože to je jedna z největších znečišťujících vlastně řek. A to by tady k tomu ještě přistupovalo. Co si o tom myslíte? Existuje tady určité spojení mezi vyhrabávání morského dna v souvislosti se stavbou pipelineu a těmi výsledky, které jste tady prezentovali? Paní Satuchasi bude další a pak profesor Gerek. Děkuji, pane předsedo. To je otázka pravděpodobně hlavně na pana Knotila, na pana Gustafsona ohledně Helkomu a jeho akčního plánu. V akčním plánu pro Baltské moře Helkomu je dlouhý seznam poměrně eh, podrobně rozpracovaných opatření týkající se zemědělství, včetně živočišné výroby. Ale jak víme, Helkom může pouze vydávat doporučení. A proto se ptám, co si myslíte, by se stalo, kdyby Evropská unie by Eh, udělala tato opatření povinnými, kdy eh, v oblasti Evropské unie, protože Evropská unie může eh, přijímat zákony, což Halkom nemůže. Pan poslanec Gerek, děkuji. Klimatické změny vedou k častějším srážkám, dešťovým srážkám právě v oblasti Baltského moře. Příklady toho jsme viděli před 11 lety, to byla takzvaná povodeň století na Odře, nebo dokonce největší za celé tisíciletí a minulý rok obrovské povodně v povodí Vysly to všechno samozřejmě muselo mít eh, do jisté míry vliv i na eh, čistotu Balckého moře. Proto bych se chtěl zeptat, eh, neptám se na fosfor nebo na dusík v moři, ale spíše jak to vypadá s těžkými kovy v Balckém moři, protože přece jenom Eh, čerpáme hodně z Balckého moře, myslím tím prostřednictvím rybolovu. Zdám se tedy, zda tady neexistuje nějaké ohrožení pro lidi. V této souvislosti děkuji. Děkuji. Zeptám se eh, vás, pane Gustavsene, nebo pan Durkin je možná eh, připraven, prosím, pan Durkin. Já bych asi měla reagovat jako první, protože eh, litevská paní poslankyně se nejprve ptala mne, tak nejprve na eh, chemické eh, a vyzvaně, Asi víte, že od roku 94-95 Pět máme revizi chemických zbraní, které byly v Balckém moři a provádí se činnost na národní úrovni a spolu se mnoha státy Balckého moře a je to spojeno i s projektem Nord Stream anebo to vůbec s tím nemá žádnou souvislost, prostě jenom se snažíme zjistit další osud těchto toxických látek na eh, dně Balcké, a vůbec Balcké moře. Teď máme nový pracovní orgán v Halkomu, který revizuje a aktualizuje informace, abychom měli co nejlepší znalosti, které jsou momentálně možné. A domníváme se, že eh, tato nová skupina podá zprávu Halkomu do konce tohoto roku. Polsko je jedním ze států, která tu práci vedou. Tohledně monitorování a obav, že Rusko neposkytuje data z monitorování a neumožňuje monitorování e, pro vědce z jiných zemí, neumožňuje jim vstup do svých územních vod, aby tam mohli měřit hladinu e, znečišťujících látek ve vodách Balckého moře. Já bych spíše řekl, že co se týče Kaliningradu, máme teď daleko lepší spolupráci eh, v jeho východním Baltu a máme teď daleko více informací o monitorování stavu Baltského moře. Zejména se to týká toho holistického hodnocení, o kterém jsem hovořil. Vím, že finští a estonští kolegové také intenzivně spolupracují s vědci z Petrohradu a že od nich dostávají také hodně informací o monitoringu pohledně e, plánu vybudovat novou atomovou elektrárnu v Kaliningramu, jak se na to k tomu staví Helkom. Nejedná se jenom o Kaliningrad a nejenom o Rusko, kde se plánuje vybudovat nové eh, bloky atomových elektráren i jiné státy dále rozvíjejí tento energetický sektor. Ale zase máme tady speciální pracovní orgán, který sleduje radioaktivitu v Balckém moři. A velice pečlivě sledují i stávající aktivity stávajících bloků a také navrhované bloky. Pak bych ještě chtěl zareagovat na eh, připomínku eh, paní poslankyně Hasy ohledně eh, zemědělských opatření v Bolském akční plánu, i když to byla otázka ne na mě, ale na pana Gustafsona v Balckém akčním plánu nemáme jenom doporučení, ale i určité právní závazky ohledně Eh, z zemědělských. A například eh, je to aktualizovaná příloha 3 Helsinské umluvy. Ta je povinná pro všechny strany a týká se to prevence znečišťování. Ale je tady širší paleta opatření, která se mají uplatnit v zemědělství podle přírodních podmínek, podle podmínek dané plochy půdy a podobně. A pak eh, Eh, s dovolením, eh, pane předsedo, bych zareagoval ještě i na ty těžké kovy. Kolega asi na to odpoví šířeji. Obecně bych řekl, že bez ohledu na povodně nebo změny klimatu, koncentrace eh, tradičních, abych tak řekl, těžkých, jako je rtuť, kadmium, olovo, trvale klesají. Proto si nemyslím, že by to byla ta největší obava, co se týče bezpečnosti potravin. Myslím si, že dnes dopoledne jste slyšeli o dioxinech v tučných rybách. To je asi aktuálnější problém. Děkuji. Děkuji. Či pan... Děkuji. Ptám se ostatní, pan, pan Gustavson bych chtěl zareagovat. Mm, mm, mm, no. Tak já začnu. Já své, ve své prezentaci konstatoval, že nutrienty ze zemědělství se budou těžko snižovat. Na základě našich zkušeností, které jsme získali ze Finska, tak my jsme snížili objem eh, hnojiv o jednu třetinu, ale přesto nevidíme, že by se zátěž nutrienty nějak extrémně snížila. A my však děláme různá opatření na snížení zátěže z zemědělství, ale musíme ještě vyčkat, bude to chvilku trvat, než uvidíme skutečné dopady ale přesto to není omluva, že bychom tato opatření dělat neměli. Naopak, my musíme využívat veškerá opatření tak, abychom snížili zátěž plynoucí do Balského moře ze zemědělství, tak, abychom celkovou zátěž snížili tak, jak je to uvedeno v akčním plánu. Musíme zátěž fosforem snížit o 15 000 tun do 2021 a polovinu tohoto množství můžeme dosáhnout lepší úpravou e, komunálních odpadních vod a druhou polovinu můžeme také snížit snížením zátěží ze zemědělství. A pokud se týče těžkých kovů, tak souhlasím s kolegou Durkinem z Helkomu, já bych měl větší obavy třeba z hormonálních látek anebo také ze látek na hašení a také například dopady různých e, léků, protože toto jsou také velice významné chemické látky, je již výskyt a také používání se musí snížit tak, aby nebylo zatíženo moře. protože když se upraví komunální vody, tak nadále zůstanou toxické, takže léky a podobné látky, o kterých jsem hovořil, jsou daleko větším nebezpečím. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Chtěl bych snad ještě dodat něco pan Gustafsson, prosím. Ano, já jsem pouze chtěl říct, hm že jsme viděli například, že je více řas, ale myslím si, že to nemá nic společného s projektem Nord Stream, že to začalo už předtím a je to také velký trend v celém eh, Baltském moři. Pokud eh, jsou eh, nějaké místní důsledky spojené s výstavbou, to nevím, protože to zase tak nesledujeme konkrétně podle té stavby. Děkuji. Myslím si, že by stálo za to to sledovat eh, velice podrobně, protože eh, když se dělá takováto stavební práce v takto mělkém moři, tak to jistě má nějaké stopy. Přicházíme k poslední a eh, třetí části, totiž jak redukovat syndrom eutrifizace v souvislosti se zemědělskou výrobou v oblasti Balského moře. Máme dva zástupce je to paní Elisa Pětola, která zastupuje Centrální svaz zemědělských výrobců a majitelů lesů, kde vede zahraniční odbor. A pak pan profesor Granstedt, který zastupuje vědecký výzkumný ústav pro projekt BERAS, což je baltické e- ekologické recyklující zemědělství a společnost. Ale nejprve má slovo paní Pětola. Děkuji, pane předsedo, a děkuji výboru za pozvání, abych e, zde vystoupila. Vážení členové parlamentu, vážení kolegové, já budu hovořit z hlediska zemědělců, ale také z hlediska půdní eh, pedologie Myslím si, že je třeba hledat efektivnější opatření, aby se snižovala zátěž z zemědělství potřebujeme udržitelnou zemědělskou eh, činnost, která by umožnila eh, vysokou produktivitu, aniž by přitom poškozovala konkurenční schopnost a která by eh, snížila Eh, vstupy eh, živin, eh, aby se to dostalo na přijatelnou úrovni na základě stanovené strategie. Jsou tedy tři oblasti, kde zemědělství má možnost dále zlepšovat ekologický stav Ehm, Baltského moře. Je to kontrola eroze na obdělávaných půdách, za druhé lepší hnojení, to znamená efektivnější využívání organických i umělých hnojiv, včetně tedy hnojivky. A za třetí Eh, nárazníková pásma eh, kolem vodních toků a obdělávané půdy. Ale než se tím budeme zabývat podrobněji, musíme si připomenout některé základy eh, rostlinné výroby, protože ekosystémy na obdělávané půdě, to, je, to jsou vždycky ekosystémy, které jsou ovlivněny lidskou činností aby bylo možné produkovat potraviny, musíme eh, se pracovat eh, s půdou, musíme nejprve ji připravit, eh, pro um, výrobu. Znamená to i mikroby, znamená to, že se mobilizuje potom z organického půlu organický dusík a um, proto potom je půda i zranitelná vůči výluhování um, dusíku, ale ten zase je potom naopak k dispozici rostlinám a roste a narůstá biomasa. A krom toho uh, během Eh, sezóny eh, se uplatňuje mechanick, různé mechanické eh, způsoby obdělávání a to zase rozrušuje půdu. A ta je potom náchylnější k erozi, to znamená, že přicházíme působením vody a větru o ztrátu, což zase znamená, že dochází k transportu částičkách půdy, eh, fosforu a dusíku. Samozřejmě, že v Baltské oblasti také dochází k, unikám, k unikům z povrchoví bez půdy. A proto je eh, třeba řešit otázku ztrát dusíku eh, protože se stále častěji vyskytují například extrémní klimatické jevy, jako jsou prudké deště. A přitom eh, Nutrienty se hlavně transportují, když dochází k velkému deši, des, pršení, k velkým dešťům, když je to na jaře, na podzim, když taje sníh. Takže hlavně takovéto úniky eh, ve Finsku jsou například eh, v zimě a je to spojené s erozí půdy. Jak můžeme tedy zvládat erozi? Jak můžeme chránit naše půdy, abychom tyto úniky omezili? omezovat na minimum eh, eh, obdělávaná půda a živiny musí, tady musí zůstat a také živiny v ní musí zůstat. A i když se teď méně hnojí eh, fosforovými hnojivy, jak bylo právě řečeno, nepodařilo se nám snížit tyto úniky. A ztráty fosforu pořád dělají více než kilogram na hektar takže především je musíme eh, dobře kontrolovat erozi. Potřebujeme nezhutněnou eh, půdu, Musím, aby, se, eh, aby se voda dostala hlouběji, aniž by se oddělovaly částice půdy. Takže struktura je velice důležitá. A potřebujeme k tomu organické materiály a mikrobiologickou aktivitu. Organické materiály to jsou zbytky rostlin, rostlin a z jiných systémů. A to je velice důležité pro všechny zemědělské činnosti. Za druhé, kontrola eroze eh, potřebuje, aby se tady minimálně eh, pracovalo s půdou, čili potřebujeme po žních eh, chránit půdy tak, aby se tam co nejrychleji udělal nový, nový, nový No, nový horní část půdy. A aby zemědělci mě mohli udržet půdu tam, kde má být. A pak k tomu ještě slouží nárazníkové eh, pásma na svazích a kolem vodních tuků. Tím se efektivně snižuje eh, tato ztráta půdy a také to podporuje biodiverzitu v krajině ve většině zranitelných oblastí můžeme půdní strukturu měřit, eh, eh, měnit eh, prostřednictvím chemických opatření. Můžeme například například zlepšovat elektrickou vodivost také v roztocích, tak, aby se zase snižovala ztráta fosforu. Může to jít až na, eh, zlepšit až o 60%. Ale přejdeme teď k používání eh, hnojiv. Musíme se zaměřit na nejlepší dostupné technologie a praktiky při využívání jak umělých, tak i organických hnojiv pro to, aby zemědělství bylo udržitelné a e, ziskové, musíme používat hnojivo včas a podle potřeb a na nejlepším místě, což znamená pod půdním povrchem. A zdroj živin by měl umožnit, aby rostliny během aktivního růstu využívali živiny. A vylučování živin z eh, hnojiv by nemělo být opožděné. A eh, to je výzva i pro organické zemědělství, protože to trvá, než jsou živiny z organických zdrojů k dispozici a velice to závisí také na mikrobiologické aktivitě půdy a také na eh, podnebí nebo počasí. Čili v zásadě není rozdíl mezi organickým a a konvenčním zemědělství, co se týče vyluhování živin, protože kořeny rostlin si berou ty živiny podobně při obou systémech a potřebujeme správné načasování, aby ty živiny se k rostlinám dostaly včas. A, čili i konvenční zemědělství někdy je dokonce méně rizikové pro kvalitu, protože to umožňuje opravdu, aby eh, rostliny včas dostávali živiny. A zejména fosfor je velice zásadní pro v, v včasný eh, vývoj kořenů, protože dobře eh, vyvinutý eh, systém kořenů bude velice důležitý. Abychom zlepšili využití hnojiv, měli bychom také podporovat rozdělenou aplikaci podle potenciálu růstu, který nemůžeme předvídat během sázení. A to se týká dusíku, nebo setí, to se týká konkrétně dusíku, protože ten budeme potřebovat naopak v konečné části růstu. Rostliny potřebují takovéto zásadní prvky, jako jsou dus, dusík a podpor. Proto omezení eh, množství eh, pod eh, úroveň, kterou rostliny povede, povede k většímu naopak vylučování a ke snížení výnosu. Proto musíme využívat nejlepší frakce, abychom zmar, z, také zmírňovali klimatické změny. Pak je tady e, velký problém a to je e, živočišně, hnojivo živočišného vývoj, vý, původu, které je velice důležité pro recyklaci živin. To je nejefektivnější podle potřeb e, rostlin, čas, respektive někdy se používá příliš mnoho fosforu v porovnání s dusíku. Fosfor je akumulovaný v hnoji a proto tedy na živočišných hospodářstvích opravdu obsah fosforu fosforu stoupá a proto je tam nebezpečí také vyluhování fosforu. Proto bychom se měli snažit toto usměrnovat a měli bychom hnojit takovým, v takovém množství, které by odpovídalo potřebám rostlin a e, potřebnému obsahu živin při, e, podle tedy jejich požadavků, při, e, abychom zlepšili výnosy. Abychom tedy ponechali fosfor v, v únosných eh, mezích, dělali se, eh, dělají se eh, opatření, tak aby zemědělci pořádně rozdělovali eh, toto hnojivo po celé oblasti. Proto je velice důležité také, jakým způsobem se nakládá s přirozeným hnojivem a eh, jak se ukládá. A to je velice důležité i pro zlepšení ekologického stavu v Pobaltí. Teď se podíváme až na poslední eh, téma, což je řízení kolem vodních toku, protože eh, jedna Jedná se o pěstování kolem eh, vodních tohu, to toku, protože eh, tam máme zase obsažený fosfor a dusík a pokud se biomasa sklidí před zimou, pak by to mohlo ovlivnit eh, i vyluhování dusíku a fosforu do moře. To zase si vyžaduje další úsilí a také náklady ze strany zemědělců, ale eh, mohlo by to být dobrým příkladem eh, služeb pro ekosystémy a dobrou službou ze strany zemědělců zemědělců pro společnost. Dnes si mnozí zemědělci uvědomují problémy eh, eroze a snaží se opravdu hnojit podle potřeb a na základě nejlepší eh, osvědčené praxe a dělají také takovéto nárazníková pásma. Eh, v kontextu strategie eh, farmáři kolem Baltického moře jednají aktivně a vedlo to dvěma hlavních projektů Baltic Deal, Baltic Manure a ty čerpají z nejlepších praxí, aniž by nějak omezili výrobu potravin nebo konkurenční schopnost a protože je to zaměřené na zemědělce my se snažíme opravdu zlepšovat ekologickou situaci v Pobaltí prostřednictvím trvalé udržitelné zemědělské praxe. Samozřejmě nevidíme tak rychle e, změny k lepšímu, protože Baltské moře má dlouhou paměť. I když se snižuje e, zátěž. Přece jenom pořád je tady ještě ta zátěž v moři a to aktivuje růst e, řas. A když když bychom, měli bychom ale vzít fosfor, který je hlavně vázán v půdě, ale když to potom porovnáváme eh, s růstem řas, pak eh, uvidíme, že by ta negativní úloha zemědělství pro růst eh, řas nebyla až tak velká, ale máme, tím pořád ty zemědělské praktiky zlepšovat. A proto strategie pro Balské moře hraje u důležitou úlohu, protože určitě mobilizuje zemědělský sektor tak, aby se zlepšil, aby zlepšoval efektivní využívání zdrojů. Týká se to i přírodního hnojiva, a živin. Pozorujeme různé pozitivní trendy v zemědělském sektoru, co se týče opatrného a rozumného používání živin a proto jsme optimističtí a musíme věnovat větší úsilí kontrole rozování, zejména stlející biomasy. A mezi, musíme ovšem se také ozbrojit trpělivostí, protože půda a příroda reagují pomalu. A doufám, že se sem zase k tomu vrátíme, k politice v oblasti regionu eh, Balckého moře a že budeme vám moci sdělit informace o zlepšeném stavu eh, v Balckém moři a regionu kolem něho. Děkuji. Děkuji bardzo, to na pewno. No, eh, já děkuji, to je samozřejmě obrovská výzva a to i pro společnou zemědělskou politiku, která musí brát v úvahu to, co nám tady eh, prezentovala paní Liza Pětola. Nakonec eh, uslyšíme pana profesora Glenštetera, který představuje eh, výzkumní ústav pro biodynamiku. Ja, och jag gör min presentation på svenska. Om det går. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Tady na obrazovce vidíte, kde pracuji. Pracuji jako koordinátor v rámci projektu, který se nazývá BERAS a ten je financován Evropskou unii a spolufinancován v roce, od roku 2003 do roku 2006 probíhá a nyní od roku 2010 do roku 2013 eh, nám Evropská unie poskytla mm, prostředky eh, všem státům, eh, které leží u Baltského moře. Základem naší práce je zásada, podle které zemědělství je v naším přírodním, budoucím přírodním zdrojem a tudíž je nutné umožnit eh, obyvatelstvu žít ze zemědělství za použití solární energie a řeky by měly být kontrolovány dostatečným způsobem a je třeba respektovat tyto veškeré zdroje a také biodiverzitu. Když se podíváme na zelený sektor, to je to, co se týká zemědělství se solární energií a červený sektor, to je to, co využíváme, to je ta energie, kterou používáme. My máme trošku obavy z toho, že dnes využívání je daleko silnější než to, eh, co jsme schopni vyrobit díky energii z atmosféry i z biosféry. Zemědělství dnes využívá více fosilních zdrojů, ale je možné to změnit. Využívání energetických zdrojů, zejména biomasy, je možné půda by měla umožnit výživu více lidí a e, za pomoci využívání solární energie. Je možné tento problém e, řídit e, lepším způsobem v oblasti zemědělství. My se nyní nacházíme v situaci, kdy využíváme hodně fosilní energie proto abychom umělým způsobem jaksi snižovali dusík ve vzduchu a abychom fixovali solární energii a její výrobu za pomoci fotosyntézy. Viděli jsme, že v severských státech došlo ke zvýšení tohoto zdroju energie až do roku 19, od roku 1950 až do roku 1980 z 20 na 80 kg na hektar. Když se podíváme na tu červenou a zelenou čáru, to je nesmírně důležité. Tady vidíme dusík, který znovu nacházíme eh, uvnitř, nebo který nacházíme v, v produktech eh, zemědělských. Mm, a to je zátěž, která je způsobena zejména Baltským mořem. Následující diapozitiv nám ukazuje určitou globální tabulku. Dospěli jsme k určité stabilizaci, co se týče dusíku. Mezi roky 1980, 1990 až 2000 pardon, 90 až 20, a 1090, 1990 1995. A tady e, došlo prostě k ochraně e, by bílkovin a, a také k větší kontrole krmiv. Když se podíváme například na Brazílii, Prostě všechny tyto výpočty byly dělány podle výpočtu eh, více než, výskytu více než 30 kg dusíku na hektar. V současné době mm, eh, vidíme, že díky tomuto jevu dochází ke zvýšení eh, země, biologického zemědělství. 20 plochy navíc je obděláváno biologickým způsobem ve Švédsku ale Zvýšení, ke kterému došlo od roku 1950 do roku 1980, bylo způsobeno specifickým aspektem a to se zcela zjevně ukázalo. A sice my jsme oddělili zemědělskou výrobu, která se soustředila zejména na výrobu krmiva s množstvím fosforu a nutrientů. A dospěli jsme k situaci, kdy výroba krmiva vyžaduje obhospodařování velkých ploch. Je to vidět je vidět, že to byl určitý cyklus, a který byl považován tedy za užitečný eh, z aspektu zemědělského. Vidíme tady zajímavý vývoj v této oblasti. Na dalším obrázku vidíme, že dusík, který vzniká, se zároveň okamžitě integruje. Det figur S a je to tam, kde eh, dochází eh, k tomuto jevu jako nejsilnější. Eh, existující statistiky poukazují na to, že v zemědělství je 200 farem a z ty vyrábějí 130 dusíků na hektar, který se dostává dál který je rozpilován dál. Čili to je tedy eh, nadbytek dusíku, s kterým je třeba počítat. Tady vidíme, že to vytváří další nárost dusíku v rámci tohoto intenzivního zemědělství a způsobuje to také erozi půd. Finští výzkumníci na to již velice dobře poukázali na tento cyklus. Tady se nejedná o to soustředit se zejména na chov dobytka, ale je, máme tady také mm, jev, kde dochází k velké koncentraci, zejména ve Švédsku a ve Finsku. A to se týká vlastně všech států sousedících s Baltským mořem velice závisíme na obilninách a také na dovozu. Eh, vlastně bychom nepotřebovali ani víc detailů když se podíváme na plochy, které máme k dispozici. V zemích kolem Barského moře je dobře vidět, že tady dochází k zvýšenému výskytu dusíku a to je v souladu s touto potíží a vlastně se škodami, které toto množství dusíku způsobuje na půdách. V naší studii jsme mohli sledovat rovnováhu nutrientů, otázku rozpilování a e, rovnováhy energie a snažíme se e, etablovat prostě rovnováhu mezi eh, tím, co existuje, mezi tím, co se vyprodukovává. A snažíme se zohlednit veškeré elementy, které se přitom vyskytují. Tady vidíme totální nárost v tradičním zemědělství, konvenčním zemědělství a ve srovnání s tím máme ekologické zem, organické eh, ekologické zemědělství. Je vidět, o 70 méně nárůstu dosíku než v těch tradičních způsobech zemědělství. My jsme měli intenzivní zemědělství v Dánsku, ve Švédsku a ve Finsku, které se specializovalo na určité záležitosti, ale máme takové zemědělství také v Polsku. pakliže polské zemědělství by bylo stejně intenzivní a stejně silné jako Švédsku, tak by to znamenalo veliký ekologický problém. Tudíž je třeba skutečně uvědomit si ty cykly, eh, kterými prochází vlastně ten eh, cyklus živin v zemědělství jako, tak, jako celku. Ehm, je třeba sledovat tedy celý tento cyklus, ehm, kde se zahrnuje jednak výroba krvi a zároveň chov dobytka. A toto ehm, v závislosti na disponibilní půdě. Když se podíváme na ERA, eh, což je Ecological Recycling Agriculture, tady se používá takový cyklus, který umožňuje zohledňovat veškeré zdroje živin a vidíte, že organické zemědělství dospívá k určité syntéze, bio, k respektování biodiverzity, eh, rotaci nebo obměně při sklizni rovnováhu mm, v sou, rovnováhu obospodařované půdy v souvislosti na její velikosti a vidíte, že 80% vlastně se využívá vlastních zdrojů vytvořených, vyrobených na této půdě. E, tady jsme vytvořili bera. Nedo minskad belastning. V rámci eh, našeho projektu se nám podařilo v rámci s 25 dalšími partnery a zároveň s ministerstvy pro zemědělství, který jsou eh, zejména zemědělství, ministerstvo zemědělství Polska je přidruženým partnerem eh, a se nám zapojil, podařilo zapojit také lokální organizace jaký je náš cíl. Měli bychom používat tuto koncepci recyklace nebo řekněme přírodního cyklu, kde bychom vlastně snížili zátěž, kterou způsobuje chemická výroba, odlehčit tak také tomu zatížení eh, klimatu, o kterém hovořil předřečník a je třeba zohledňovat biodiverzitu ve venkovských oblastech. Eh, ale jak to udělat? Vždyť kdo by mohl změnit eh, věci? Spotřebitel má velikou moc. My se Eh, angažujeme v tom, že dodáváme naše produkty zejména do školních jídelen, snažíme se je zásobovat ekologickými produkty a viděl jsem také, že naši partneři eh, se snaží více konat v takovýchto restauracích více dět eh, a, sice v rámci projektu Diet for Clean Baltic, čili specifický druh výživy, která by vedla také k udržení čistého Baltského moře. A máme ku pomoci také oblast, eh, osobnosti z oblasti politiky. Snažíme se no, zahájit tento proces. A tady na tomto posledním obrázku vidíte příklady našich akcí v politické oblasti. Jedná se o to, abychom viděli, jaké jsou možné nástroje, které můžeme využít k tomu, abychom stimulovali celý tento eh, proces rozhodování v oblasti politiky. Máme podpory, do bio, které jdou do biologického zemědělství a zejména dotace eh, pro ty, kteří skutečně sledují tento jasný cíl ehm, a sice snížení ekologické zátěže. A samozřejmě investice, možnosti eh, pro investování zemědělců, eh, aby se podařilo směrovat tyto investice lépe než v minulosti. Máme tady také celou řadu poradců, které mohou zemědělcům pomoci a striktně uplatňujeme implementování směrnice o čistotě vod takovým způsobem, aby se nám podařilo naše akce úspěšně završit. Máme tady tu směrnici, o které tady již padla zmínka, která se snaží také zmíni, snížit eh, obsah dosíku a to by mělo, její implantace by měla přispět ke snížení výskytu dosíku. Také je třeba striktně aplikovat princip, že znečišťovatel platí. A to je velmi kritická otázka protože by to skutečně mělo něco stát toho, který znečišťuje. Čili je třeba to aplikovat eh, v zemědělství takovým způsobem, aby to motivovalo zemědělce eh, k tomu, aby dostáli své vlastní odpovědnosti. A máme tady také legislativní kolej. Tady je třeba přizpůsobit chov dobytka tomuto modelu. A přímé platby by měly eh, směřovat tam, aby se uplatňovaly také podmínky týkající se eh, přispívání k odstraňování nebo k, k zmírňování klimatických změn. Děkuji. Za ten. Děkuji vám, pane profesore, za velice zajímavou přednášku a Doufám, že tyto myšlenky budou získávat co nejvíce eh, přívrženců. Ovšem na druhé straně před několika měsíc jsme viděli, jak se například eh, propaguje masová výroba eh, chlebské hnojivky, že to zase může mít také katastrofální důsledky, takže můžeme se na to dívat i pesimisticky. Ale přeji vám, pane profesora, aby vaše myšlenky měly stále více stoupenců. Dostáváme se k závěru slyšení a poprosím paní Satu Hasi, aby provedla závěry. Thank you very much. Děkuji vám a vřele děkuji všem řečníkům za velice zajímavý seminář. Také děkuji sekretariátu za zorganizování tohoto slyšení. Já doufám, že všichni řečníci také zašlou kopie svých příspěvků do sekretariátu, protože my máme skutečně velký zájem, aby výbor měl tyto příspěvky k dispozici. My jsme viděli důkaz, že v Balckém moři došlo v posledních stoletech k velkým změnám, především v důsledku lidské činnosti. Toto víme. Všechny tyto změny v zemědělství ve městech měly dopad na Balské moře, ale my především hodláme zlepšit kvalitu života lidí žijících v městech na pobřeží. A hodlili jsme, sice se zlepšila eh, kvalita života, ale zase to mělo negativní dopady například na povodí a na kvalitu vody v Balském moři. Balské moře je velice zranitelný organismus, je to jedno z nejvíce znečištěných moří po celém světě. A my musíme také se chovat odpovědně, protože Baltské moře je téměř naším takovým vnitřním rybníkem. Proto ekologická situace Balckého moře je víceméně v rukou Evropské unie. Velice jasně jsme viděli, jaký dopad má oddělování živočišné výroby a rostlinné výroby, jaký dopad toto mělo také na uvolňování nutrientů a vylučování nutrientů do moře. To je jeden z příkladů, kde nemůžeme pokračovat tak, jak jsme to dělali do posud. Zde musí dojít k razantní změně v našich postupech. Já se domnívám, že musíme změnit naši politiku a změnit způsob života ve městech a také musíme se postarat o to, aby naše zemědělská výroba a také průmyslová výroba byla sice efektivní, ale především se prováděla inteligentně, nejenom v oblasti Balckého moře, ale celkově. Komise Helcom má akční plán, který obsahuje konkrétní body. Jeden z těchto bodů byl zde také zmíněn. A to bylo to, že se vylučuje fosfor saponátu. V minulý týden eh, Envy výbor proti tomuto návrhu také hlasoval. To znamená, že Evropská unie dělá z tohoto doporučení povinný závazek. A já se domnívám, že bychom měli takto postupovat i v oblasti zemědělství. Já nejsem tou správnou osobou, která může říci, která opatření by měla být dobrovolná a která by měla být povinná, ale my bychom měli seriózně brát v potaz tento akční plán, to je taková příručka, kterou bychom měli použít pro naše zemědělství. I když bychom využili veškerý potenciál ve městech na snížení eutrofizace. Já doufám, že toto také uděláme, ale já se domnívám, že to není dostatečné na ozdravění Balckého moře. My prostě pro ozdravění Balckého moře musíme také změnit zemědělskou politiku. A také jsme zde slyšeli o zhoršení situace v důsledku klimatických změn, takže musíme také znovu přemýšlet o zemědělství z tohoto hlediska. Ještě se chci vyjádřit k chemickým látkám je důležité vzpomenout si na to, že se nejedná pouze o eutrofizaci, jsou to také nebezpečné chemické látky, které jsou problémem v Balckém moři. Je, když by jsme projednávali REACH v parlamentu, tak jsme se dozvěděli, že množství trv, existuje také, jsou také trvalé látky v rybách a také v tulením mase a také v, v mase ptáku, takže tyto limity jsou pětkrát vyšší než v oblasti Severního moře. Takže já také v souvislosti s Rýčem si vzpomínám, že jsme dostali také jakýsi signál od čističek komunálních vod a oni hovořili o tom, že mnoho chemických látek nelze prostřednictvím úpravy, tedy vyčištěním vody, zlikvidovat. Takže my musíme snížit úroveň těchto chemických látek dříve, než se dostanou do čističek. A toto by také zvýšilo možnosti, abychom využili celkový potenciál čističe komunálních odpadních vod. Protože když by pak upravené vody neobsahovaly těžké kovy a nebezpečné látky, pak bychom mohli tyto vyčištěné vody lépe využívat. Takže nyní děkuji všem, kteří přispěli k tomuto slyšení a já doufám, že toto nám dále pomůže při ozdravování Balckého moře. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Kassi. Děkuji mnohokrát, paní Kasy, a tím pádem ukončuji zasedání našeho výboru. Příští zasedání bude 13. a 14. července v Bruselu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili slyšení, děkuji expertům i účastníkům, děkuji tlumočníkům. Děkuji mnohokrát za to těm málo, kteří zůstali až do konce zasedání. Děkuji, nashledanou.